bodu, a to je manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu. A slovo má paní komisařka. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, manipulace s výsledky zápasů a korupce jsou velikou hrozbou pro evropský sport a komise chce přispět vším možným, aby si s tím nějakým způsobem poradila, aby se to ukrátilo. Já si jsem vědoma, že existují organizované zločinné spolky a že dochází ke skandálu, který ovlivňuje eh, fotbalové zápasy, jejich výsledky. Eh, moje Eh, ředitelství eh, je v kontaktu s Europolem, jednáme o dalším postupu a co se týče jednání o té úmluvě Rady Evropy, eh, která se bude týkat sportovních zápasů, komise v listopadu loňského roku přišla s doporučením radě v tomto doporučení se apeluje na členské státy, aby umožnili komisi se eh, k tomuto vyjednávání připojit a doufáme, že rada eh, přijme eh, nějaká vodítka k vyjednávání v nejbližší budoucnosti. A já doufám, že ta úmluva, jakmile bude přijada, vyšle silný signál týkající se odhodlání Evropy eh, zachránit integritu sportu. Eh, takováto úmluva by rovněž mohla být přístupná signatářům z neevropských zemí a tím vlastně se nějakým způsobem začít uplatňovat globálně. Abychom zajistili Eh, komplexní přístup. Všechny eh, služby komise nyní úzce spolupracují, aby zajistili konzistentnost s komunitárním AKI v oblasti trestního práva, ochrany údajů a interním trhu. Nedávno Europol přišel s oficiálním prohlášením a to nám ukazuje, že význam evropských eh, agentur, které se zabývají trestnou činností, je zcela zásadní pro boj s tímto eh, jevem. A eh, to, že dochází k manipulaci z výsledky zápasu, nám ukazuje, že i naše soudní orgány, které se zabývají trestním řízením a prokurátorské orgány musí velice úzce spolupracovat pracovat. A Oni se budou mohli spolehnout na Eurojust v oblasti praktické koordinace přeshraničních stíhání, ale rovněž i na celém další sadě nástrojů, které máme k dispozici pro spolupráci soudní a rovněž máme k dispozici samozřejmě evropský eh, zatyčat, zatykač. Ale eh, stíhání, soudní postupy, to není jediné řešení. Aby to bylo účinné, tak boj s manipulací z výsledky zápasu, musí obsahovat i prevenční prvky. A já vás potěšením informuji, že v rámci přípravných kroků v roce 2012 v oblasti sportu zvolila komise pět projektů právě v oblasti eh, toho um, čemu se říká match fixing. A my chceme eh, sáhnout k kontaktům s relevantním aktérům, jak v oblasti sportu, tak eh, mezi eh, diváky a fanoušky, abychom s tím něco udělali. Začínáme s těmi projekty už na začátku letošního roku a výsledky čekáme v první polovině roku příštího koordinátoři těchto projektů spolupracují, aby dosáhli synergických efektů a aby vypracovali společné strategie. Výsledky těchto projektů pomohou abychom šířili doporučené postupy a posílili naše sítě, naši spolupráci. Rovněž chci dodat, že eh, spolupracuji s mým kolegou, s mým kolegou panem komisařem Barnier, abychom bojovali eh, s manipulací z výsledky zápasů z pohledu sáskového odvětví. A v listopadu loňského roku přijala komise akční plán, který se týká eh, právě hazardu po internetu a tam je i kapitola týkající se integrity sportu. A jedním e, z prvků, se kterým přišla komise, je doporučení, které má být přijato v roce 2015 a které vybízí účinnější výměnu doporučených postupů e, v oblasti prevence a e, potírání té manipulace s výsledky zápasu, která má za úkol pomoc sáskařům k nekalým ziskům a e, komise e, rovněž e, se zabývá výsledky přípravných kroků zkoumání z roku 2012. Máme ještě i jiné iniciativy, studie, dílny, schůzky expertů a my z nich budeme těžit, když budeme pracovat na doporučení. A 5. února letošního roku přišla komise s návrhem, přijala návrh, aby eh, znovu přeskoumala evropskou eh, směrnici o praní špinavých peněz. Eh, tam právě Europol řekl, že je to spjato s tímto jevem a komise se řekla, že rozšíří oblast působení této směrnice a nebude se týkat pouze kasín, ale jakéhokoliv hazardu a hazardní her. A právě proto, že tady to riziko existuje, tak je zásadně důležité, aby si celoevropské orgány byly schopny s tím poradit, že zasáhnou rázně a zároveň účinně. Děkuji mnohokrát a nyní eh, začneme politickými skupinami. Pan Belec za Evropskou lidovou stranu. Děkuji vám, paní komisařko, a děkuji také kolegům za tuto společnou iniciativu. Budu pokračovat holandsky. Eh, paní komisařko. Šetření Europolu ukázala, že eh, Úplatky jsou velice rozšířené v Evropě a je jasné, že ve vnitrostátním měřítku to nezvládneme. Potřebujeme evropský přístup, tak jak jste o tom hovořila. A domnívám se, že potřebujeme skutečně i mezinárodní přístup. Potřebujeme eh, strukturální výměnu údajů mezi všemi subjekty, mezi všemi aktéry. Eh, Nejenom mezi sportovními svazy, ale také mezi eh, národními legislativci, kteří si musí vyměňovat informace, aby se mohly vyřešit problémy dneška. Potřebujeme legislativní iniciativu komise proto, aby tento podvod v Evropě eh, byl všude trestně právně stíhán. Tomu není všude. A organizovaný zločin využívá těchto skulin v Evropské unii Eh, zejména eh, při manipulaci s výsledky zápasu. To musí být eh, trestně právně stíhané a opatřeno sankcemi. Ilegály nabídky a ilegální webové stránce, které jsou neregistrované, se musí dostat na černý seznam, aby občané, kteří chtějí eh, eh, sázet, ale v souladu s regulemi to také mohli dělat. A potom musíme dávat pozor na mladistvé. Potřebujeme etický kodex, kde bude jasně řečeno, že se nebude sázet tam, kde jsou zúčastněny mladiství. Současný skandál ukazuje, že současná opatření jsou nedostatečná. Paní komisařko, musí to teď jít rychleji a jistě doznáte naší plné podpory při všech opatřeních. Děkuji mnohokrát, pane Belete za socialisty a demokraty na minutu a půl paní Kamerevert. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, milá paní komisařko. Eh, tady jsme prostě zažili jeden z největších skandálů, eh, a protože došlo k tomu, že 380 fotbalových zápasů mělo být manipulováno v celém světě přes 700 a Europol vychází z toho, že je tam špička ledovce a že se to týká i jiných druhů sportů skandál je prostě ranou do tváře jakéhokoliv fotbalového fanouška, protože fotbal podporuje takové hodnoty jako týmového ducha, a prostě další základní hodnoty naší společnosti. Korupce a manipulace ohrožují tyto základní hodnoty a ruší sport v jeho substanci. Eh, fanoušci se musí spolehnout na to, že jejich mužstvo získává či prohraje férově a proto fair play musí být nejenom propagováno, ale také žito. Potřebujeme Eh, prevenci, kontrolu, ale také sankce. A proto žádáme od sportovních svazů politiku nulové tolerance a etický kodex eh, pro všechny zúčastněné a rozsáhlý prevenční program. U sportu se nejedná jenom o vítě, porážku a vítězství, ale jak jsme si všimli, také o mnoho peněz. A proto online sázení Eh, je velice ohroženo manipulací a mělo by být zakázáno. Potřebujeme jednotnou definici pro manipulaci zápasu a musí být také trestně právně stíhana ve všech členských státech. Potřebujeme spolupráci trestně právních eh, orgánů orgánů donocovacího práva. Já jsem chtěla srdečně poděkovat paní komisařce za to, co nám řekla. Doufám, že naše usnesení přispěje k tomu, že záhy budeme moci vidět plody naší práce a e, manipulace s výsledky zápasu zůstanou jenom minulosti. Děkuji mnohokrát paní Kamerever a nyní má slovo na dvě minuty za e, demokraty a liberály pan Lokegard. Tak, formen, tak. Děkuji. Děkuji za slovo. Pro Evropský parlament i pro Evropskou komisi nastal ten správný den. Zahajujeme boj s manipulací s výsledky zápasů a korupci ve sportu. Všechna slova byla dobře zvolena Všechna opatření přicházejí na čas. Teď už musíme jenom zahájit rozpo, rozhodný boj. Jak zpravodaj, eh, tak komisařka řekli, jasně jedná se o špičku ledovce, eh, že je vlastně ohrožena eh, samotná základna našich sportovních aktivit. Táhne se to přes Ázii, přes Balkány a pohybuje se to směrem na sever. Hrozí to stručně řečeno vlastně nám všem. Je to hrozba, která ohrožuje sport jako takový. Musíme spolupracovat se všemi globálně a zejména v Evropské unii. Podívejme se na evropské zájmy eh, v této složce. Mnohé veliké sportovní akce, například fotbalové zápasy, se konají právě v Evropě a my musíme udržet ten étos eh, fotbalu, eh, tu úctu, které, eh, kterou požívá. Já jsem rád, že se tady o tom debatuje, máme mnoho námětů a souhlasím s Ivo Beletem. Je velice důležité vyměňovat si zkušenosti a rovněž mít nějakou centrálu, kde se ty požadavky shromažďují. Největší problém ale je, že zatím jedna země neví, co se děje v zemi druhé. A to určitě lze toho dosáhnout, aniž bychom porušili zásadu subsidiarity. Takže o to mně jde. Paní komisařko, děkuji vám za slib spolupráce, vypadá to slibně. Opravdu jsem velice rád, že jsem se toho dožil. Lockegard. Děkuji mnohokrát, pane Lokegarde, paní Sinclairová ukázala modrý lístek modrou kartu. Paní Sinclairová, prosím. Um, děkuji. Eh, kolega hovoří o integritě, ale nevím, jestli by se byl ochoten vyjádřil, eh, vyjádřit o um, integritě EU a rozsudku Bozman, které právě způsobil problémy, e, to vlastně odebralo aktiva malým klubům, e, při, znalo je vlastně velkým klubům, vytvořilo to ty super bohaté kluby a tam se právě e, ti, kteří se snaží manipulovat výsledky zápasu, zaměřují na ty malé kluby a to, že v případu Bosman byl rozhodnut právě takto, k tomu problému dovedlo. Děkuji, pan Lokka. Der er ingen tvivl om, at, øh, at det, som, øh, som der bliver, det problem, der bliver taget op her, selvfølgelig eksisterer. Děkuji. Øh, hvor pengene er... Ano, problém existuje, on nebyl vytvořen dnes. E, to, že se finanční prostředky akumulují v těch velkých klubech a ty menší kluby se ocitly v potížích, už je fenomén a vidíme, že právě organizovaní zločinci se snaží soustředovat na ty nižší ligy. Ale to neznamená, že bychom se s tím neměli, že bychom s tím neměli nic udělat. Ono ten problém existuje, my si s ním i tak musíme poradit a potenciálně se může stát problémem na všech úrovních. Nelze tvrdit, že se to stoprocentně netýká velkých klubů. Italský premiér nedávno naznačil, že vlastně, nebo navrhl, aby se celá italská liga pozastavila na dva až tři roky, aby se ten problém vyřešil. Ano, peníze tečou do kapes velkých klubů a pak máme méně bohaté kluby, kde ti hráči jsou leh, snáze korumpovatelně, ale to neznamená, že by s tím Unie neměla nic dělat. Děkuji za zelené. A Liberál má slovo pan Tavares na dvě minuty. Prezident, nós sabemos em primeiro lugar que este problema é grande. Děkuji, pane předsedo. Eh, víme, že se tady jedná o veliký problém. Už rok tady existuje tento problém v mnoha členských státech, který se stále znovu objevuje a e, máme soudní jednání a celou řadu dalších věcí právě protože fotbaloví hráči a e, nejenom tedy fotbal je dotčen manipulací s výsledky zápasů. Existuje tady e, přeshraniční síť organ, skupin organizovaného zločinu. Myslím si, že je důležité to také vyzdvihnout, že tady existuje spojení s organizovanou kriminalitou a proto potřebujeme právní základ v rámci Evropské unie. Za druhé je to tedy přeshraniční problém, to tedy znamená, že se musíme o to starat, ale bez aktivit Unie, bez činnosti Unie mm, to nebude mít žádný dopad. Eh, to se děje ve společnosti. Eh, když se podíváme na sportovní svazy, tady bych chtěl na ně apelovat, aby spolupracovali s místními svazy i s mezinárodními svazy, aby provedli určitou čistku, určité vyčištění, eh, protože je důležité i pro diváky a fanoušky, aby tady došlo k lepšení. A není možné, hm, aby některá sportovní hm, aby některé sportovní eh, akce byly zadávány jiným zemím. Hm, co se týče praní špinavého prádla, k potírání organizované kriminality, to je problém, který máme nejenom ve sportu. Sport je nesmírně důležitý kulturní, z kulturního a mezinárodního hlediska. Je to důležitý bod společnosti a nemůžeme říct, že to je malá oblast a že to jen tak necháme. Děkuji mnohokrát. A nyní za ECR má na dvě minuty slovo paní McClarkin. Colleagues, I... Vážení kolegové, vítám návrh usnesení proti korupci ve sportu a manipulaci s výsledky zápasu, protože tento jev je hrozbou pro integritu celosvětového sportu. Rozsah zjištění Europolu je skutečně šokující. Šokují nás také zjištění, jaké trest, trestné činy se tady dějí s tím, že 80 zápasů eh, je v podezření, že došlo k manipulaci s výsledky a to se týká nejenom vrcholového sportu, ale také sportu na nižších úrovních po celé Evropě. Musím říci, že jsem pro autonomii sportu. Normálně si myslím, že bychom neměli zasahovat do působení sportovních organizací, protože ty mají cesty, jak vyřešit problémy. Nicméně, pokud je korupce tak rozšířená, rozšířena, Jak toto šetření ukazuje, musíme zvážit, co bychom měli udělat, abychom tento problém zastavili, protože lidé, kteří manipulují z výsledky zápasů, také bývají napojeni na organizovaný zločin. Někdy to jsou eh, zločinecké organizace mimo Evropu, ale také v Evropě. A musíme si uvědomit, že v rámci našich hranic musíme zajistit, že zapojení organizovaného zločinu do sportu nikomu nepomůže v Evropě. Výměna informací má zásadní význam v boji proti tomuto jevu, také v boji proti korupci ve sportu. A tyto diskuse musí probíhat také na celosvětové úrovni, protože nejde pouze o vnitřní záležitost EU. A na závěr integrita sportu má zásadní význam také eh, pro sázkařství, pro sázení, protože to tady zmiňovali také kolegové, kteří se věnovali sázení a hrám online ve svém stanovisku. Musíme posílit spolupráci, abychom bojovali proti tomuto problému a ochránili integritu sportu, který máme všichni rádi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pane Betten, jste připraven? Viděl jsem vás utíkat chodbou, jste v dobré formě. The floor. If I am, Mr. President, it's not because... Pokud ano, tak to ne, protože bych hrál fotbal. Eh, rád přiznávám, že o sportu nevím vůbec nic, ale vím trošku o manipulaci s výsledky zápasu. Nejprve bych rád podotkl, že zpráva volá pro speciální jednotce vymáhání práva, která bude bojovat proti manipulaci s výsledky. A mohu říci, že my už takovou jednotku máme, říkáme tomu policie a z hlediska manipulace z výsledky zápasu, tak víme, že již v roce 1975 se o tom jednalo v referendu ve Spojeném království které, kdy se diskutovalo tehdy o členství v EU a to již byl výsledek zmanipulován, kdy výzvědné služby eh, financovaly podstatnou část kampaně a také média, včetně BBC, se snažili eh, výsledek zmanipulovat. Tehdy taková manipulace z výsledky dostala v 92. v Dánsku eh, a proto se muselo zorganizovat druhé referendum. Podobně se manipulovalo z výsledky při hlasování o Evropské ústavě v Holandsku a v Francii a pak se změnila pravidla hry a ukázalo se, že nakonec vyhráli a v Irsku se stalo to tež, co do manipulace, když měli eh, hlasovat o Lisabonské smlouvě a tak se prostě museli eh, vrátit k zápasu hrát ještě jednou, aby dosáhli toho výsledku, který se předpokládá. Pokud má někdo sledovat eh, zmanipulované výsledky zápasu, měli byste začít u Evropské unie. Mr. Lockegaard showed you the blue card. If you You Pane Lokarte, máme tady, pan Lokart má modrou kartu, prosím. Øh, jeg synes, at øh, min kolega her får demonstreret, at han i hvert fald ikke ved noget om sport. Můj kolega opravdu se tváří, že mluví o sportu, ale pak přiznal, že se v tom sportu až tak moc nevyznal. To jsme teda si všimli. A u těch politických aspektů jeho příspěvku, případně jeho analýzy, tady se tážu nemohl by potvrdit, že když hovoříme o boji s organizovanou zločinností, nestojí opravdu za to přece nemít pouze tu národní policii? I kdyby všechny policejní orgány všech jednotlivých států, přece oni všechny volají po mezinárodní spolupráci, můžeme to ignorovat? Ne. Ne, e, to přiznávám, že o sportu nic nevím, ale co se týče mezinárodní zločinnosti, samozřejmě my už máme takovou organizaci pro spolupráci, ta se jmenuje Interpol, v jejímž rámci se spolupracuje a národní policejní orgány si nejdříve stíhají a šetří ve své zemi, pak prostřednictvím Interpolu, tak nevím, proč můžeme, musíme zdvojovat tyto struktury a proč musíme se snažit napodobovat Interpol. Nevím, proč by mohl vzniknout nějaký nový orgán a proč by měl být účinnější než cokoliv, co už v EU existuje. Děkuji mnohokrát a není na sjednocenou Evropskou levici a Severní ligu má slovo a a půl pan Enan. Děkuji, pane předsedo. Nedávno Europol objevil kriminální síť, která byla odpovědná, eh, která zmanipulovala více než 380 zápasů a přitom eh, bylo prostě 500 osob zatčeno. Ukázalo se, eh, že tady existuje ohromný skandál v celé sportovní oblasti a Jedná se o tom, že, sportovní, že prostě došlo k eh, společnému usnesení v dobrém úmyslu, ale nepřišlo se na trvale udržitelná řešení. Když se podíváme na fyzické a sportovní aktivity jako zásadní pro vzdělávání a pro doprovázení celým životem eh, jako důležitou hodnotu eh, pro život společnosti je více než nezbytné, abychom vyšli z eh, uvažování tržního, aby se tady prostě nefavorizoval organizovaný zločin, který ze sportu dělá biznis pro své vlastní zájmy. Je to stejná logika, která vede kluby k tomu, aby vydávala více a více peněz, aniž by respektovala Eh, správné účetnictví. Eh, je tři, když se podíváme na sázení sportovní, tak se z toho stal pomalu monopol eh, a uctlo se to až před Evropským soudem. Je třeba, aby tady vládla přísná disciplína a také sportovní profesionalita. Je důležité, abychom také skutečně spochybnili roli bank, které, eh, kterou hráli eh, v těchto skandálech. Je třeba zůstat dělí, protože je opravdu škoda, ale my se zdržíme, protože se nám tam nelíbí určitá pasáž. Děkuji mnohokrát a nyní za, na minutu a půl paní Sinclair. Den. Děkuji, pane předsedo. Ono se jedná o něco, co je mi velice milé. Já miluju eh, fotbal, mám i permanentku, byla jsem fotbalu blízko celý život a uvědomuji si, že se tím musíme zabývat. Někteří lidé říkají fotbalu krásná hra a bohužel se eh, neustále dozvídáme, jak je ta hra špinavá. Ehm, dokonce i eh, deset zápasů eh, v Evropě tím bylo postiženo. Eh, výsledky jsou šokující, ale nemá cenu se na to dívat pouze evropskou perspektivou. Můžeme doufat, že Evropská komise, která byla sama postižena korupcí, si s tím poradí. To je jako dělat kozla zahradníkem. Nevím, pokud si Evropská unie nedokáže poradit sama s vlastní korupcí, jak si poradí s fotbalem? Eh, podívejme se například na eh, fotbalový, eh, fotbalovou organizaci v mé země, která umožňuje, aby byly kluby odplodávány nesprávným lidem a často se jedná o špatně vzdělané lidí, kteří jsou eh, zranitelní. UEFA sama je skorumpovaná, nemůže nic EU navrhovat. Potřebujeme transparentní fotbalové orgány a odpovědné národní vlády, které nejdříve vymítí tento jev u sebe. A to navždy. A já doufám, že fotbal se znovu stane krásnou hrou. Děkuji mnohokrát. Teď se dostáváme k dalším řečníkům. Na dvě minuty má slovo pan Skurria. <clears throat> pane předsedající Chtěl bych také poděkovat paní komisařce, co eh, dnes přednesla a také za to, co již podnikla a co v budoucnosti ještě podnikne v této oblasti. Je to velice důležité téma, o kterém dnes diskutujeme. Sport je výsledkem rozumného žádného eh, setkávání mezi jednotlivými aktéry, ale teď dochází eh, částečně eh, k bojům mezi různými svazy. Ale kdy, když se chceme vracet ke sportovním konfrontaci, nelze Eh, hovořit o tom, kdo koho eh, podplácí, eh, kde je korupce, ale jde přeci o to, kdo kde nejlépe trénuje. Potřebujeme prostě lepší trénink a lepší součinnost policie při potírání tohoto jevu. Potřebujeme také vzdělávání mládeže ke sportovní kultury, musíme mm, opravdu zdůraznit roli i místních sportovních svazů. Je třeba, aby došlo co nejrychleji k očištění této oblasti, protože eh, eh, počet hráčů eh, určitý počet mladých hráčů vyrůstají s nesprávnými společenskými představami. Je důležité, aby vyhrál ten nejlepší a nikoli ten nejbohatší protože pokud se, změní tato, e, pokud se nezmění tato představa, nebudeme moci vybudovat jinou společnost a bude těžké mladým lidem vysvětlovat, proč se vyplatí trénovat pro dobré a zásadní věci. Děkuji. E, pane Skuria, paní Vajgelová ukázala modrou kartičku, takže pan Vajgel, prosím. Pane kolego, Skurio, já sedím tady za vámi. Nesmírně mě těší, že jste hovořil také o etickém rozměru sportu a zejména o výchově mládeže v této souvislosti. Mě by zajímal váš komentář Absolutně přehnaná komercializace sportu vlastně útočí na sport i zevnitř. Máme tady enormní honoráře, eh, které se platí sportovcům v nejrůznějších disciplínách. V těchto dnech sbíráme v parlamentu podpisy proti rozhodnutí, aby byl vyloučen eh, zápas, aby byly vyloučeny eh, zápasy z olympijských her. Si športa postaviti něké etičné meje. Hvala. Eh, abychom prostě dali určité hranice komercializovaného sportu. Pan Skurio? Ano, absolutně souhlasím s kolegou. Co se týče té iniciativy na ochranu zápasů, to je jedna z nejstarších disciplín, antických disciplín, eh, kde stojí fyzický kontakt v popředí, eh, tak tady musíme být opatrní a hledět na to, jak silně je Eh, sport komercializován a domnívám se, že tady je správné místo, abychom o těmto tématech hovořili a abychom na tomto tématu pracovali. Vždyť je nás tady 27 členských států, záhy nás bude 28 a jistě můžeme dát dohromady nejrůznější zkušenosti a snažit se vyřešit tento problém. Ano, děkuji. A tady máte ještě jeden modrý, ještě jednu modrou kartu, můžete odpovědět? Por minuto y medio la señora Boskurt. Teď má slovo, slovo paní Boskurt. Děkuji. mě dělá starost integrita sportu, dělá mi starost také bezpečnost našich občanů a také absence konkrétních kroků, když se organizovaný eh, zločin dostává do sportu v Evropě. Šokující výsledky zjištění Europolu odhalili sítě trest, zločineckých organizací, které manipulovaly z výsledky. To je nová forma kriminality s vysokou výnosností, nízkým počtem odhalených případů a nízkým eh, trestním postihem. Souvisí to také eh, s obchodováním s drogami a také eh, se sáskovými podvody. Víme, jak komise k tomu přistupuje, ale dnes bychom chtěli slyšet, jak dnes chcete řešit problém toho, že zločinecké gangy se dostávají do sportu a velmi ho ohrožují. Zmiňujete Europol, zmiňujete Eurojust, ale ti potřebují nástroje a definici trestně právní povahy a také lepší evropskou spolupráci. Paní komisařko, některé členské státy eh, Omlouvám se, ale tohle mě opravdu ruší. Omlouvám se, nemohu se při tomto rušení soustředit. Některé členské státy problém popírají a ty jsou zvlášť ohrožené, protože nevnímají manipulaci s výsledky zápasů jako što hrozbu a vytvářejí tak útočiště pro zločince. Komise by měla převzít výraznou koordinační úlohu. Nemůžeme prostě čekat se založenýma rukama, než rada připraví úmluvu pro eh, proti manipulaci z výsledky zápasu a to bude samozřejmě dlouho trvat. Ehm, my musíme jednat už nyní, abychom chránili občany a sport. Děkuji, paní Boskorta. Nyní má na minutu slovo pan Takula. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä hyvästä... Děkuji, já chci nejdříve poděkovat komisi za tuto znamenitou iniciativu. My takové iniciativy potřebujeme, potřebujeme spolupráci, abychom vypudili ze sportu tyto negativní jevy. Musíme rovněž zabezpečit lepší řízení boje proti manipulaci z výsledky zápasů a trvat na etickém základě sportu, férovosti ve sportu. Proto právě sport vznikl. To stálo u jeho vzniku a zároveň nesmíme zapomínat, že se musíme postavit rovněž i proti eh, negativnímu vlivu sportu, ale to není jediná tvář sportu. Nezapomínejme, že 90% sportovních zápasů probíhá v pozitivním duchu, má pozitivní vliv na e, fanoušky a tento sport musíme nadále podporovat. Ano, samozřejmě musíme mírnit a bojovat e, proti těm záporným stránkám, které se objevily, a to i na e, celoevropské úrovni, ale zároveň nezapomínejme na ten etický přínos sportu ani na ty základní zásady, jimž se řídí sport, olympijské hry eh, a právě férovost a princip toho, že lepší vyhrává. Děkuji mnohokrát, pane Tokolo, nemá na minutu slovo pan Čuntis. Děkuji vám, paní komisařko, pane předsedo, vážení kolegové. Pan Papastankos bojuje a doufáme, že se plně zotaví. Bohužel nemůže být dnes tady s námi a chtěl jsem na něj vzpomenout, protože právě on patří k těm, kteří eh, za tuto otázku bojují. Údaje o manipulovaných zápasech od Europolu ukazují, že to není zcela nový jev, ale tento jev nabral obrovských rozměrů. Jde tam o obrovské peníze. A sport se komercionalizoval do extrému. Až do úrovně, kdy ohrožuje samotné základy sportu samotného, konkrétně se to týká fotbalu především. A máme úřady, máme orgány a ty by měly jednat, ale bohužel zatím moc nejednají. A myslím, že potřebujeme mít účinné sankce a postihy. Neměli bychom se eh, takto eh, utěšovat, protože ty sankce jsou potřebné pro sport pro mladé. Děkuji mnohokrát a nyní má na minutu slovo eh, paní Matě. Děkuji vám loni v únoru, kdy byla odhalena zločinecká síť, která zmanipulovala výsledky více než 300 zápasů a ukázalo se, že toto je naprosto bezprecedentní. A já také vím, že když se věnujeme výchově eh, nových policistů, že je důležité, aby se specializovali i na tuto problematiku. Konkrétně Eurojust v této oblasti odvedl výbornou práci v boji proti zločineckým gangům jak řekla paní komisařka, také eh, velmi často eh, se setkáváme s podvody a vůbec tady eh, je původcem toho všeho mafie. Skutečně všech těchto zmanipulovaných výsledků a těchto podvodů při sázení. A musím říci, že v této souvislosti vítám také návrh směrnice proti praní špinavých peněz. Doufáme, že se dostane do parlamentu co nejdříve a také s velkým uspokojením konstatujeme, že je také dobré připravit směrnici pro konfiskaci nelegálních výnosů, výnosů z trestné činnosti a samozřejmě nesmíme zapomínat na etickou dimenzi a připravit přístup, kde je nulová tolerance těmto případům manipulace, protože mladí lidé znají více eh, populární sportovce, než třeba by znali náme spisovatele nebo hudební skladatele, kteří psali historii jejich zemí a sport je tedy všudy přítomný eh, a musí Musíme tedy si být také vědomi toho, že by tento sport měl být očištěn a měla by mu být vrácena důstojnost. Děkuji mnohokrát paní Matě a nyní má na, slovo, má na minutu slovo paní Sehnalová

E, není pochyby o tom, že sport e, je e, způsob, kde se mladí lidé hrají pravidla, kde se učí zdravé soutěži, kde se učí postupovat podle předem daných pravidel ale v současné době je tato situace ovlivněna například dopingem a nebo právě manipulací s výletky zápasu a korupcí. Bohužel se sport dnes stal také biznesem. Až 100 až do 100 miliard jdou sázky ročně a je to naprosto enormní částka, eh, která by nás všechny měla přinutit k přemýšlení. Korupce se často podporuje také azijskými daňovými ráji a e, organizovaným zločinem. E, máme tady nadnárodní sítě, které zde oporují a proto je nezbytné, aby spolupracovala policie, e, justice, Europol je důležitý, Interpol je důležitý, ale důležitý je, aby také prokurátorství mohla silně zasahovat. Potřebujeme větší kooperaci abychom potírali manipulaci s výsledky zápasu, ale abychom také potírali diskriminaci některých hráčů. Tady chybí určitá spolupráce mezi sportovními svazy. Celý systém je nemocný, musí být rychle zhojen a tady v tom, myslím, jsme si zajedno a já za náš výbor Krym mohu říci, eh, že prostě velkými vzory jsou třeba sportovní atlety a proto se musí stát symboly kouzla sportu. Děkuji mnohokrát a paní Boskurt, vy jste ukázala modrou kartu panu Žakolínovi. Takže... Paní Boskurt vám položí otázku. Ano, děkuji. Pane Jakon, pan Jakonilo se zmínil o výboru Krym, já jsem členkou toho výboru a já jsem pro tento výbor konkrétně psal zprávu o manipulaci s výsledky zápasu, protože já se pevně domnívám, že se nejedná pouze o otázku sportu, ale právě otázku právní, trestně právní a evropská spolupráce je klíčová. A právě, jelikož se náš výbor Krým zabývá praním peněz, organizovanou zločinnosti, mě by zajímalo, jak se pan Jakolimo toho ujme ve nadcházející zprávě právě tohoto tématu. Tady veřejně, prosím, bych to to ráda slyšela. Děkuji, pane Jakolino, prosím. Jistě, že mohu odpovědět. Rád bych kolegyni v této souvislosti uklidnil. Tato část dohody o zápasech nesouvisí eh, pouze s fotbalem, týká se to i baseballu a to vlastně eh, už eh, probíhá 100 let Hmm, integrita sportu a uznání sportu jako podstatného prvku učení pro naše mladé lidi zůstává jednou z priorit instituční, institucionální spolupráce je jistě jednou z možností, co si udělat a proto bych chtěla ráda eh, ještě jednou vyzdvihnout tady výzvu kolegyně Boskurt, aby to bylo také zdůrazněno v závěru zprávy k organizovanému zlačinu. Děkuji mnohokrát, děkuji vám. A nyní na minutu pan Repo. Děkuji, pane předsedo. Bohužel je to tak, že kriminalita v souvislosti se sázkami a manipulací s výsledky zápasu znamená vlastně porušování nejzá, největších zásad sportu, fairness, férovost a e, e, že prostě potom peníze ze sázek a miliony se ocitají v daňových rájích a v Ázii a sportovci, kteří jsou s tím spojně, dostávají mnoho peněz poukázáno na svá konta. Proti tomu se musí něco učinit. Máme tady globální kriminalitu a žádná země sama o sobě to nemůže vyřešit. Ani je samo jediná evropská instituce nikoliv. Potřebujeme tady širokou spolupráci, velkou kontrolu a hlavně výměnu údajů abychom viděli přesně rozdělení nasazení her a také míst zápasu a chtěl jsem poděkovat paní Vasiljev za její příslip, že to učiní. Děkuji mnohokrát, pane Repo, a nyní má slovo na minutu a půl pan Fizas. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Došlo k velice přísným regulím, jak bojovat proti manipulaci s výsledky zápasů. Je třeba eh, tady něco udělat, protože to se týká vlastně všech eh, sportovců, všech trenérů, a když se podíváme na minulý rok, eh, tak v parlamentu už jsme se snažili o některé eh, prostředky. Eh, chtěli jsme, aby členské státy identifikovaly jako delikt jakýkoliv typ korupce ve sportu. Je třeba spolupracovat také se třetími státy právě v této oblasti korupce. Eh, žádat Europol, aby pracoval ve společných výzkumech a také s Eurojustem právě v oblasti manipulace s výsledky, eh, spolupracovat eh, se sportovními komisemi, které se, kterých se týkají také korupce ve sportu. Avšak především jde o dobré řízení, to je zásadní věc. Již se tady řeklo, že když sporti, sportovci nejsou dostatečným způsobem hodnoceny, je tady největší nebezpečný korupce. A proto je nutné také eh, pracovat mezi sportovci. Eh, já jsem chtěl uvítat, eh, paní komisařko, tuto snahu komise v rok, pro rok 2014. Děkuji bardzo. Děkuji. A jako další pan Papa Nikolau na minutu a půl. Děkuji. Fenomén e, manipulace s výsledky zápasů není samozřejmě ničím novým. My jsme už byli svědky podobných záležitostí ve 20. letech v celé řadě zemí a dokonce se to stávalo i na olympiádách. Vyšetřování e, běželo například u e, případné korupce v boxu Samozřejmě, že nám to dělá starost a že se tím Evropa musí zabývat. Když se podíváme na ty údaje, 380 eh, z 680 fotbalových zápasů, eh, které eh, byly zmanipulovány, se právě odehrálo v Evropě. A naštěstí máme Lisabonskou smlouvu, která dává Evropské unii větší pravomoci zasáhnout a něco s tím udělat. A jako už dříve předeslal pan Hundis, měli jsme i um, deklaraci parlamentu, která na to upozorňovala a uh, apelovala e, na uh, příslušné orgány a rovněž náš kolega pan Papastankos se k tomu vyjádřil a uh, je pravda, že musíme působit uh, i prevenčně Otázkou je, máme pocit, že děláme dost v oblasti například surveillance nebo prevence, shromážďování údajů, využívání už stávajících údajů. Statistiky k otázce manipulace z výsledky zápasu by nám měly být plně k dispozici, měli bychom se jich ujmout a měli, jsme, měli bychom obracet více pozornosti sportu Ehm, právě etický sport je součástí i celoevropské etiky a musíme to držet eh, jako něco zásadního. Ehm, eh, pan Kurský, děkuji. Já jsem velice spokojen, že se Evropský parlament právě zabývá i bojem s korupcí ve sportu. Eh, korupce rozežírá samotný základ sportu a vlastně narušuje to nejkrásnější, co má člověk, sportovní aktivitu. Avšak to, co už bylo zjištěno, je pouze eh, vrchol ledovce. V Polsku jsme do určité míry eh, s korupcí ve fotbale si už poradili. Pane eh, předsedo, vy jste sám fanoušek, vy si určitě vzpomenete, že byl takový tým, kterému chybělo šest gólů, no a ten tým vyhrál. Nakopal šest gólů v posledním zápase, no a to samozřejmě bylo zmanipulované. Zbigniew Zbigniew Ziobro, bývalý minister spravedlnosti v Polsku, zavedl nové nová ustanovení do trestního zákoníku, ale eh, bohužel podlomil solidaritu mezi, eh, no anebo spíše díky tomu byla narušena solidarita a e, už nebylo to propojení mezi tím, který se snaží uplatit e, toho hráče. Myslím si, že by to mělo takto nastat e, všude v Evropě a jakékoliv peněžní či jiné prostředky, které z toho někdo těží, by měly být zabaveny. Děkuji, říká předseda a předušuje řečníka. Máme ještě sedm řečníků v rámci spontánního řečníka. Nejdříve paní poslankyně Skřidlevská na minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie eh, zavádí pro všechny své občany různá ustanovení pro veškeré životní oblasti. A vidíme, že se to musí týkat i sportu a transparentnosti ve sportu. Eh, čas od času neustále slýcháme zprávy o tom, že nějaký výsledek byl zmanipulován, zejména ve fotbale, ale i v jiných disciplínách. Vidíme, že to stále ještě nebylo vyřešeno a to, že máme trestní stíhání v té či oné zemi, ale že se to děje ve více rozemích zároveň, poukazuje, jak je ten jev obecný. Samozřejmě, že nemůžeme generalizovat, ne celý sport je skorumpovaný, ale bohužel je to tak, že často máme dojem, že korupce rozhoduje o vítězích a nikoli to, že je někdo lepší. Chtěla bych se paní komisařky zeptat na konkrétní řešení, které by chtěla zavést, které eh, půjdou proti tomuto trendu a a kdy by mohla nastat tato řešení. Děkuji a jako další pan poslanec Matula. Skandalurile din lumea sportului se țin lanț nu doar în țările terțe, ci și în europa. Ano, skandály v oblasti sportu se stávají pravidelně a z toho, co vidíme podle údajů Europolu, se zdá, že 96 těchto jevů se odehrává v oblasti fotbalu. Jsou to obrovské částky a e, trest sociální eh, sítě si dávají záležet, ale už o tom víme i my a bohužel však, eh, když se eh, sáskařství rozvíjí stále více po internetu, tak se s tím dá zatím málo co dělat. Je možné se domlouvat, je, je o to, jde o to, že se to týká i hráčů se zemí mimo EU a i výsledku her mimo EU a Bojovat musíme i s tím. Vychovávání, přeškolování je důležité, aby si všichni byli uvědomí, aby si všichni uvědomili, jak je důležitá integrita tohoto sportu. Sázkařství, pokud bude eh, právně upraveno, může určité míře těmto problémům zamezit, protože už to nebude finančně zajímavé. Pane předsedo, paní komisařko, víme, že Evropská policejní agentura spolupracuje na vyšetřování zmanipulovaných výsledků, um, které organizuje syndikát ze Singapuru. Podle dostupných informací předmětem vyšetřování je až 700 zmanipulovaných výsledků po celém světě. Eh, Podílil se přes 400 eh, podplacených hráčů a rozhodčích z 15 zemí. I maďarské orgány získaly důkazy, které potvrzují, že i zápasy v jejich zemi byly zmanipulované. Maďarská agentura eh, se zapojila už v roce 2010 do vyšetřování azijského kartelu. Členové mafie, kteří upláceli eh, a sázeli 50 až 100 tisíc eur a poté si vybírali až desetinásobné výhry a výsledkem vyšetřování například zápasu mezi Argentinou a Bolivií, který se konal v prosinci 2008, tam se například rozhodli, že bude jediný gól, ten padne až na konci a bylo to z pokutového kopu. Energický boj proti takovým praktikám je naší základní povinností. Děkuji. Następny pan... Jako další je tady pan poslanec Banky. Pane předsedo, Velice mě těší, že Evropský parlament a komise se věnují tomuto tématu. Sport se stal velkým obchodem v celém světě a také určitým svodem eh, pro ty, kteří nechtějí čestně peníze vydělávat, ale nemělo by se v této souvislosti hovořit pouze o fotbalu. Mí kolegové se většinou věnovali tomuto tématu, ale máme to i jiné sportovní disciplíny a soutěže, kterých se to týká. Sport hraje vynikající roli a proto ho musíme chránit. Pro děti je to důležité pro jejich sociální a společenskou integraci a znamená to také obraz budoucnosti férovosti, zejména pro znevýhodněné. Je to určitou možností, jak se dále rozvíjet. V Ázii se sází. Mělo by se zakázat, aby pro sázení aby na hry se mohly sázet mladiství a je důležité, aby byly vytvořeny specifické jednotky, které budou spolupracovat na evropské. Ograničení do jedné minuty. Eh, spontánní řečník je omezen jednou minutou. Pan poslanec Pirker. Máme tady pana poslance Pirkého? Eh, pane předsedo, je jasné z vyšetřování Europolu, že manipulace eh, z výsledky zápasu je spojená s korupcí, s praním peněz a stává se součástí organizované zločinnosti, tak potřebujeme konkrétní opatření a koordinovaný postup proti eh, takovéto manipulaci. Já nyní čekám, že eh, bude politika nulové tolerance vůči eh, sportovním organizacím, všem zúčastněným, ale že především na celoevropské úrovni se stane trestným činem právě manipulace s výsledky zápasu a bude vyšetřována jako organizovaný zločin. Eh, potřebujeme konkrétní opatření, abychom chránili integritu sportu a eh, to, abychom potírali tento rostoucí nebezpečný jev. Děkuji velice, pane poslanče, jako další pan poslanče poslanec Ver. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, eh, čestitam. Paní komisařko, gratuluji vám eh, za váš konkrétní postoj a za vaši ochotnou věnovat se tomuto problému. Také vítám návrh eh, usnesení. Korupce ve fotbalu není jediným jevem, jsme pouze na počátku tohoto boje. Již jsme dosáhli určitého pokroku při boji proti dopingu. Otázkou je, zda to přenecháme národním státům, či zda to vyřešíme na evropské úrovni. Zásada subsidiarity tady nevystačí, protože korupce je přeshraniční jev a proto se musíme tímto tématem zaobírat mezinárodní oblasti. Europol přebírá koordinační roli a to jsou důležité kroky v boji proti korupci. Ale to nestačí. V příštích letech budeme potřebovat účinnější opatření, evropský přístup, evropské zákony. Děkuji. Jako další pan Lohan, prosím. Vážení kolegové, sport nám dává nejenom možnost fyzické aktivity, ale také staví charakter a sociální dovednosti. A co když je integrita sportu narušena? Jaké vzory nám sport může nabídnout? Co dostanou mladí, když sledují sport v televizi a slyší o skandálech korupci? A instituce, jak EU, tak vnitrostátní, jsou uh, bezmocné, nedokáží eh, zastavit tuto vlnu. Já bych proto chtěl navrhnout Evropské komisi, aby se maximálně snažila ve spolupráci s členskými státy harmonizovat vnitrostátní předpisy, aby bylo možné potírat korupci ve sportu, aby bylo možné uzavírat dohody s třetími státy, kde operují zločinecké gangy a skupiny organizovaného zločinu a samozřejmě musí vzniknout také jednotka pro potírání tohoto jevu. Poprosím paní komisař. A nyní nám to zhrne paní komisařka Vasiliu. Prosím, paní komisařko. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych opravdu ráda poděkovala všem kolegům poslancům za tuto příležitost, že jsme se dnes zde mohli zabývat otázkou potírání takovéto jedné z největších hrozeb, které musí dnešní sport čelit manipulaci s výsledky zápasu. A já vás ujišťuji, paní Poskurt, že i my máme opravdu velikou starost, jsme velice znepokojeni posledních nedávných pár měsíců se nám dostávají do rukou články, analýzy, které se týkají tohoto jevu po celé Evropě. Zjistili jsme, že se jedná o globální fenomén, který se odehrává na všech kontinentech a často ním eh, v něm vládnou velké mafie a týká se jak velkých, tak i malých klubů a jsou tam různí aktéři, zranitelní mladí hráči, trenéři, dokonce i rodiče a i jiní jak už bylo řečeno mnohými z vás, jedná se o nadnárodní problém, který potřebuje nadnárodní řešení. Sportovní úřady se právě obrátili na nás, abychom jim pomohli chránit integritu jejich sportu a já jsem odpověděla prohlásila se, mm, že komise je připravena jednat. Není snadné bojovat s tak složitým jevem, jako je manipulace z výsledky zápasu. Já už se spolupracuji s vlastními kolegy, kteří odpovídají za sázkařství, hazardní hry, i e, potírání korupce, abychom vypracovali společnou strategii. Zajistili jsme podporu e, prevenčních aktivit, kterými se budou zabývat zainteresované strany. Umožnili jsme rovněž koordinaci a spolupráci mezi relevantními aktéry na komunitární úrovni odvětví sáskařství, policie, soudy a sportovní svazy. Velkým úkolem před námi je tuto spolupráci ještě vylepšit, aby umožnila ještě účinnější prevenci a boj s manipulací s výsledky zápasu a aby se začala vztahovat i na opravdu mezinárodní úroveň. Dobrá vláda a zpráva je rovněž velice významná a my, my nyní máme expertní skupinu, která se zabývá správným řízením sportovních klubů a oni v roce 2014 přijdou s vlastními doporučeními. Nyní vedeme diskuse o e, přísl- případném úmluvě na úrovni Rady Evropy, která se týká e, férového průběhu sportovních soutěží. Zatím je to ještě dlouhý proces, ale my věříme, že pokud ta úmluva vznikne, bude to krok správným směrem. Zabýváme se tím problémem i na úrovni UNESCO, jakým způsobem způsobem se může stát tento problém prioritnějším v oblasti sportu. Opravdu, manipulace z výsledky zápasu bude jedním z tématů Světové konference ministrů sportu v Berlíně v květnu letošního roku potřebují vaši podporu eh, v tomto ehm, celém průběhu eh, těchto aktivit a děkuji i za vaše přispění do diskuse. Boj s manipulací výsledků zápasu je těžký úkol, ale může se povést vyhrát, pokud budeme jednotní, odhodláni a pokud budeme na tom pracovat opravdu všichni. Pane předsedo, ještě než uzavřu svůj příspěvek, chci říci, že nikdy bych nepřipustila, aby nás v komisi někdo nazval skorumpovanými a požádám toho kolegu nebo kolegyni, aby se omluvila. Bohužel ona už odešla hned poté, co se svým příspěvkem do diskuse zde přišla. Chtěla bych ale se ujistit, že vy nezdílíte její názor. Předseda, děkuji, paní komisařko. A chci nyní všechny kolegy informovat, že jsem obdržel pět návrhů na usnesení, nejdříve eh, společná rezoluce sociálních demokratů a EPP,